come out. przewodniczący! Yeah. Even worse. So you're right. Yeah. yeah. Um, let me start. Dámy a pánové, dovolte, abych zahájil krátkým sdělením. Odsuzuji útok KLDR na ostrov Yingpeng, který patří Jižní Koreji. Velmi mi leží na srdci dnešní události, které se udaly na korejském poloostrově. Vojenská síla nevyřeší žádný problém a další ztráty lidského života je něco, čemu se musíme vyhnout. Je v zájmu korejského poloostrova i širšího regionu aby se sever a jich snažili znovu obnovit důvěru a to trvale udržitelným způsobem. A proto vítám, že prezident Lee Myung-pak oznámil, že jeho korejská vláda se chce vyhnout eskalaci této nebezpečné situace a apeluji na vládu KLDR, aby okamžitě upustili od jakýchkoliv nepřátelských akcí a činností, které by vedly k riziku další eskalace tohoto konfliktu. Je potřeba zcela respektovat příměří mezi Severní a Jižní Koreou, především ze strany Koreji Severní. Now we go to, to our... A nyní už eh,